přenosu. A nyní se dostáváme k pracovnímu plánu. E, finální návrh e, pořadu jednání, na kterém jsme se dohodli na konferenci předsedů, máte k dispozici. Přeje si někdo vystoupit ke konečnému návrhu pořadu jednání? Nyní te- ne, takže přejdu k tomuto návrhu. Jednak rozprava, která se bude týkat e, závěru neformálního zasedání Evropské rady z 13. ledna 2012, se bude nyní konat od 15.10 do 16.40 otázka do místo předsední komise paní Ešnové se potom bude konat od 16.40 do 17.40. Další rozpravy se budou konat od 17.40. Rozprava, která se týká zprávy pana Iturgaise Angola, která se týká uplatňování směrnice o nakládání s odpady, se odročuje na čtvrtek. Nyní čtvrtek. Otázky k ústnímu odpovězení a týká se to provádění stability bondu stability. Opět toto odročujeme a bude to nárazeno zprávou pana Itaitasa Angula. Dále přejdeme ke krátkému představení zprávy paní Regnerové, které se týká přeshraničnímu převádění sídel společností. A dále zpráva která, se, která byla předložena výborem ENVY, eh, bude přímo zahrnuta do hlasování. Někdo proti? Já vidím, že jsou všichni pro. Takže jsme se na tom takto dohodli a pracovní prán je tímto způsobem takto přijat. A nyní se dostáváme k prohlášení Evropské rady a komise.